Krásné dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, zahajujeme naše dnešní jednání. Na eh, programu máme jako bod číslo jedna otázku k ústnímu zodpovězení jednání.